Yeah, yeah, yeah, absolutely. Good morning, dear colleagues. Dobré jitro, milí kolegové, je dobré, že začínáme včas, protože máme mezi námi důležitého hosta na jednom z posledních zasedání bych nyní chtěla začít s formalitami schválení programu. Jestliže nemáte nic proti programu, pak je tento program schválen. Máme také tlumočení dispozici v 16 jazycích a zasedání je k dispozici na internetu. Máme také k dispozici zápis z 12. ledna 2017 a jestliže že nebudou žádné námitky vznešeny pro, vzneseny proti tomuto zápisu, pak je schválen. A nyní bych chtěla mezi námi uvítat paní Běnkovskou. Je to naše komisařka, vy jste víceméně naší komisařkou v tomto vyšetřovacím výboru. Je velice důležité, abychom na závěr všech slyšení, které jsme uspořádali. Je dobré, že jste přišla mezi nás, protože máme před sebou hodně důležitých eh, témat. Eh, nejenom těch, které již jsme probrali, ale máme hodně perspektivních témat. Musíme také myslet na balíček RDE a potom na schvalování Eh, typu. Tento návrh bude schvalován dnes ráno a já bych chtěla poděkovat všem členům výboru eh, IMCO, především těch, kteří také pracují v tomto výboru, protože oni tady protlačili velice důležitý návrh s důležitými závěry. My jsme se velice snažili navrhnout ambiciozní návrh v této oblasti. A my také očekáváme schválení této zprávy na plenárním zasedání a myslím si, že bychom společně měli začít s lobbyingem v radě. Toto není slyšení, je to výměna informací a nyní dám na úvod slovo paní komisarce Běnkovské a potom budou hovořit zástupci jednotlivých frakcí a tak dále. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Jsem velice ráda, že jsem mezi vámi za účelem výměny informací a názorů. Nejdříve bych vám chtěla také poděkovat za vysoce skvělou práci, protože opravdu vaše práce mi pomohla udělat pokrok v legislativě a v určitých právních při Eh, předpisech. A bude mě také vaše práce doprovázet budoucí práce. Já jsem se seznámila s, vašimi, s vaší zprávou a také s doporučeními. Přečtu si se zájmem závěrečnou zprávu rok a půl to je, co došlo k prvnímu odhalení a roka půl jsme se zabývali tímto zásadním problémem a snažili jsme se ho napravit. Bohužel zatím ještě nevíme všechno, přestože se i váš výbor, tak i naše komise jsme se velice snažili. My hovoříme s automobilovým průmyslem a také s členskými státy, ale některé subjekty subjekty nám nechtějí poskytnout informace, takže vidím, že automobilový průmysl e, svůj názor příliš nezměnil a také členské státy nám odmítly poskytnout informace technického rázu, které se nazbíraly v průběhu vyšetřování Obecně mohu říci, že postoj se nezměnil a to nemůžeme akceptovat. Já již jsem několikrát zopakovala, že se nedostaneme vpřed, nezískáme důvěru spotřebitelů a také nebudeme dále rozvíjet náš automobilový průmysl, aniž vysvětlíme tuto kauzu do detailu. Já si myslím, že vy jste podobného názoru. Váš výbor vysoce přispěl k tomu, abychom se seznámili s celkovou problematikou. Pokusili jsme se a já doufám, že jste to také cítili. Pokoušeli jsme se vysoce podporovat vaši práci. Vím, že jste měli určité potíže a já jsem se je snažila také řešit. Tato pr- vaše práce také doplňuje naše snahy o nápravu. Já plně chápu, že vaše zpráva také kritizovala Evropskou komisi a já jsem to vzala osobně na vědomí a vzala jsem si to také k srdci. Je třeba říci dvě věci všechny evropské instituce mohly vykonat lepšou práci, ale zde jsme také potřebovali příspěch ze strany automobilového průmyslu a členských států a vlád. A bohužel e, členské státy, vlády a také automobilový průmysl příliš nepřispěli k objasnění celé problematiky. A jak již bylo řečeno, musíme se dívat do budoucnosti. Musíme zlepšit také důvěru eh, ze strany spotřebitelů, tak aby věděli, jaká auta si kupují a musíme také splnit environmentální cíle a cíle v oblasti veřejného zdraví. My také musíme však umožnit, aby automobilový průmysl nadále zůstal konkurenceschopný ve mezinárodní situaci, která se stále mění. Já jsem pracovala na zlepšení regulačního rámce ve třech oblastech a váš výbor mě velice, mi velice pomáhal v těchto třech bodech. Za prvé, já velice se snažím o vymáhání správ, eh, právních předpisů a jak víte, tak proti sedmi eh, členským státům bylo zahájeny postupy eh, kvůli porušení smlouvu v oblasti schvalování typu. Nadále nemáme příslušná pravidla v této oblasti, ale zatím té, v této oblasti dále pracuje, protože zatím jsme všechna porušení smlouvy neodhalili. A naše zpráva ještě, práce ještě není dokončena a já se však domnívám, že také bude předloženo další postupy pro porušení zpráv, smlouvy. A za druhé, my tady jsme také požadovali o členských státu, aby nás informovali o svých e, dozorčích e, postupech a orgánech a také, aby informovali o postupech v oblasti schvalování typu je třeba mít účinný dohled nad trhem. A za třetí, potřebujeme lepší předpisy, nejenom týkající se dohledu nad trhem, ale celkově. My jsme předložili nařízení týkající se VLTP, také jsme navrhli nové postupy pro testování emisí od září 2017, eh, tak abychom emise eh, testovali ve skutečném provozu a čtvrté to jsou testy, testy aut, které již jsou v provozu. My jsme zpracovali hlavní směry pro členské státy, jak postupovat a národní orgány musí také ohodnotit a e, analyzovat postupy výrobců automobilů v oblasti emisí. A také jsme vylepšili naše postupy v oblasti schvalování e, typu. Zakázali jsme odpojovací zařízení, ale systém stroskotal. Já jsem také předložila legislativní návrh, abychom měli dohled na celoevropské úrovni. A tato základní reforma má zabránit špatnému chování na národní úrovni a má také obnovit důvěru veřejnosti. A to je důvod, že potřebujeme, aby legislativní proces postupoval rychleji a váš výbor a obecně parlament opravdu v této oblasti může mnohého dosáhnout. Klíčovým bodem je spolupráce. A to je moje hlavní žádost na vás, tak jak to na začátku řekla paní předsedkyně. Já také vidím, že kolegové z IMKA eh, spolupracují s vámi a IMKO také bude dnes hlasovat o svém návrhu o schvalování typu a já eh, na vás spolehám a já také spolehám na vaše kolegy, tak aby nebyly změkčeny návrhy, které komise před rokem předložila. A musím musím říci, že v pokroku v radě dochází velice pomalu. Já vítám úsilí malckého předsednictví, které se snaží o prosazení návrhu o schvalování typu a vy jako Evropský parlament musíte v této oblasti nadále působit razantně. V budoucnosti uvidíme velké změny v automobilovém průmyslu, proto jsme zahájili proces 2030. My jsme velice blízko eh, autům bez řidičů a to bude velká příležitost pro e, automobilový průmysl. A toto půjde ruku v ruce s novými výzvami. Auta budou potřebovat větší důvěru také ze strany veřejnosti a já doufám, že tohoto dosáhnou a budeme mít tedy auta bez emisí, automaticky řízená a Prosím, posaďte se sem, tady. Omlouvám se, paní komisařko. Takže abychom dosáhli tohoto cíle, já již jsem na závěru své prezentace. Já bych vám nyní chtěla srdečně poděkovat za eh, vaše návrhy a eh, doporučení, které jste předložili a já s vámi počítám v rámci našich budoucích snah, protože, jak již jsem řekla, že všechno je relativně spoštěno a musíme celý proces urychlit. Děkuji, paní komisařko. Urychlit to určitě učiníme a eh, hned dávám slovo našim dvěma zpravodajům. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní eh, komisařko Běnkovská, že jste dorazila do našeho výboru. Je to již po druhé. Poprvé to bylo slyšení, žádná výměna. Já eh, vítám vaše slova v úvodu a dotkla jste se mnoha témat od ochrany spotřebitelů. Eh, hovořila jste o férovém dílu pro spotřebitele, zmínila jste postupy nebo řízení pro porušování smluv vůči řadě členským státům a naznačila jste, že na jiných místech tato řízení eh, zahájíte. Já bych se chtěl eh, zaměřit na bod, který je poměrně obtížný, protože problematika ochrany spotřebitelů je v USA i v EU eh, kontroverzně diskutována a existují eh, případy, kdy členové dozorčích rad za 12-měsíční činnost obdrží 12 milionů eur. Existují ale i případy, kdy eh, jsou postiženy miliony spotřebitelů. V Evropě eh, například nemáme jednotný právní základ pro odškodnění. V Evropě vozidla Volkswagen mohla být opravována a takže jak e, to vidíte, když neexistuje jednotný evropský právní základ, jak pak lze požadovat, aby kompenzace byla e, na evropské úrovni jednotná? E, samozřejmě jednotný díl nebo férový díl je zde důležitý, ale jak lze toho dosáhnout bez jednotné, jednotného právního základu? Takže prosím o další otázky. Děkuji paní předsedkyni a děkuji také paní komisařce za návštěvu. Za prvé, já jsem očekával, že přijdete s první reakcí na náš návrh zprávy. Možná, že se k tomu vyjádříte později v rámci odpovědí. Ale Očekával jsem také určité vyjádření mea culpa od komise. Já souhlasím se vším, co jste uvedla, ale je eh, navýlední, že jsme identifikovali identifikovali také ze strany komise jasné případy um, nedobrého eh, řízení a, a konání. Takže uh, určité, určitá sebereflexe je na místě. Nicméně stále se ještě zotavují od vašich úvodních slov. Já jsem byl skutečně zaražen tím, co jste řekla, že jak průmysl, tak i členské státy nezměnili své postoje. Já myslím, že to je eh, eh, jeden z, jedno z nejzarážejících eh, prohlášení, které jsem v tomto výboru slyšel. Znamená to, že průmysl ani členské státy stále ještě nepochopili, jak obrovský a zničující, poškozující byl skandál Dieselgate a bude ještě v budoucnu, pokud jej nevyřešíme. A na eh, druhé straně mě vaše prohlášení nepřekvapilo, protože já slýchám a eh, vídám to tež. Vidím, že členské státy si nevyměňují eh, data s Evropskou komisí, jak by měly. Vidím také, že národní orgány eh, stále ještě nepřijímají opatření, která by měly. A vidím, že průmysl stále odmítá převzít odpovědnost. A to se netýká pouze firmy Volkswagen, ale téměř všech automobilek v Evropě. A to je velmi, velmi zarážející skutečnost. Já vidím a eh, obávám se, že všichni vidíme obrovské rozdíly mezi USA a EU. Když se podívám na způsob, jak eh, jednali Spojené státy americké vůči Volkswagenu, ale i eh, v dalších případech, tak to je skutečně vynucování práva a je to také snaha mm, zabránit tomu, aby průmysl podváděl v budoucnu. Je to tedy také snaha starat se o zájmy Eh, majitelů aut, kteří byli podvedeni eh, výrobcem těchto aut. Snad eh, byste mohla vysvětlit tento obrovský rozdíl. Proč my v Evropě nejsme schopni uchránit naše občany mnohem více, než jak to činíme nyní? Vítám také ta řízení pro porušení smlouvy vůči některým členským státem, státům. Nerozumím všem, například Nejvyšší pokuta je 300 eur. E, nemyslím si, že e, to zastraší Fiat nebo jiné automobilky, e, tak proč? je tomu tak. Možná byste opět mohla vysvětlit, proč jste se rozhodla zaměřit se právě na tyto členské státy. A hlavním prvkem je, že stále ještě eh, vidíme, že členské státy nekonají. nekonají. Měli jsme zde německého ministra, který eh, nám řekl, že eh, žádat Volkswagen o opravu aut je již dostačující potrestání za to, čeho se dopustila automobilka. Já s tím naprosto nesouhlasím. Možná byste opět mohla vysvětlit, jaké nástroje komise vůbec má, anebo co si myslíte by bylo možné učinit, abychom přiměli členské státy eh, k proaktivnějšímu jednání. A pak požádala jste prezidenta předsedu Junckera, aby oslovil na toto téma i na radě premiéry a šéfy státu a vlád, protože to je práce nejenom pro příslušného komisaře, je to také mm, e, věc fungování EU. Jestliže členské státy jednoduše nedodržují evropská pravidla a otevřeně, otevřeně odmítají tak činit, tak si myslím, že by to mělo být téma e, úvodního proslovu e, předsedy Junckera na příštím zasedání šéfů států a hlav států a vlád EU. Děkuji. Pan van den Kamp. Paní předsedkyně, děkuji. Já se vrátím k otázce pana kolegy Gerbrandyho, ale možná se k tomu postavím trošku jinak. Když paní komisařka říká, že se za poslední rok a půl nic nezměnilo, tak co tedy dělal náš výbor? Jaký byl cíl e, našeho výboru? Co, co jste dělali vy? Zcela souhlasím s oběma zpravodaji. Možná jsme neudělali dost, to tomu rozumím, ale když si vezmeme všechny publikace, všechny dokumenty, vše, co se odehrálo, eh, konflikt mezi Německem a Itálií, nemůžete přece říct, že se nic nezměnilo. Ráda bych, abyste to rozvedla, protože postupně je práce této vyšetření tohoto vyšetřovacího výboru je velmi nevděčná. A jestli máme čekat až do konce, až se něco změní, aby se něco změnilo, nevím. A pak bych ještě něco řekla k agentuře. Co si myslí paní komisařka o diskusi, kterou vedeme tady a na výboru IMCO o platformě samostatné agentury nebo plat, kterou by řídili členské státy, která by tahala za nitky. Chtěla bych o tom vědět víc. Myslím, že musíme být velmi obezřetní, abychom se nestali bezzubým tigrem. Říkala jste, že doporučení našeho výboru budou brána vážně v úvahu a pakliže ne, tak my musíme jednat v rámci Myslím, že se nic nestane, tak i komisi, i my musíme jednat jinak. Protože co je typické pro Evropu, je, že se tu hodně mluví, hodně se zapíše, ale co se pak změní vlastně nakonec? Ano, poznamenáme si tak dále, ale já prostě očekávám změnu. Já neříkám, že máme někoho propustit. To ne. Máme tady eh, sociální politiku, ale zároveň si myslím, že bychom měli ukázat výsledky. Mrs. Bonifa. Merci, merci, madame. Děkuji, paní komisařko, za vaši přítomnost a výměnu názorů. Je to pro nás velmi významné, důležité. Víte, stejně jako my, že členské Stá, že členské státy ne, s námi nespolupracují, máme docela problém s tím, aby aby respektovali normy a musíme jednat rychle. A v rámci toho se mi zdá, že doporučení a závěry, které představíme v našich zprávách, ve zprávě našeho vyšetřovacího výboru, by měly mít jakosi silný dopad a ne se zastavit na půli cestu, cesty. A pan Van de Kamp eh, se vás ptal na tu nutnost samostatné agentury. To je v součástí na jednoho návrhu. My tady ten návrh podporujeme z několika stran, z několika frakcí. A stejně jako v diskusích, které proběhly a bude se hlasovat na MKU za chvíli dopoledne, tak jsou to věci, i když vy to říkáte velmi dobře, je to prostě jedno z důležitých opatření pro to, abychom zaručili, že jak výrobci automobilů, tak členské státy, pokud nebudou dodržovat pravidla, tak budou mít prostě autoritu, která v případě nutnosti rozhodne. A jsem velmi ráda, že sdílíme tento návrh. Je to tedy i ve zprávě našeho, naší vyšetřovací komise, vyšetřovacího výboru. Potom je tu otázka další nasměrování jak nám to bylo předáno v lednu tohoto roku a týká se to vozů, které už jsou v oběhu. Počítá komise s tím, že nechá testovat ty opravené Volkswageny, aby se ujistila, že skutečně ta kontrola probíhá a že se respektují ty eh, normy, které se mají dodržovat, tak jak to schválila KPA. A další otázka ty další orientace hovoří o eh, zkouškách eh, ze strany ERC. Eh, hovořili jsme to o tom naslyšení v lednu. Je to trošku vidět v příloze, není to všem dopodrobná. Myslím si, že to je otázka efektivnosti a možná nějaká část zůstává jako v utajení, ale my bychom rádi dostali více podkladů k této otázce. Pak je tu Otázka čtvrtého balíčku RDE a částic. Mohli byste nás informovat o tom, jaký, jaký je harmonogram dalšího rozvoje. Pak si uvědomujeme, že vlastně ta aféra, ten skandal Dieselgate dávno ještě neskončil. Jsou tu nové a nové zprávy, informace, které přicházejí každý den a týkají se výrob, automobilek výrobců i evropských. Máme tu podivná chování třeba u těch částic, emisí a myslím si, že bychom měli posílit institucionální spolupráci a být výkonnější při výměně informací, ale také co se týče lhůt na zlepšení legislativy. Máme zde euroskeptiky, kteří jsou velmi silní, máme ale také politickou odpovědnost, abychom šli příkladem, abychom byli efektivní, rychlí a udělat, udělali vše pro to, aby skutečně ta legislativa, kterou vypracujeme, pak byla plněna jak tedy automobilkami, tak členskými státy, tak, abychom chránili spotřebitele. Děkuji mnohokrát. Ehm, Děkuji. Paní komisařko, na, na úvod to, co jste řekla na úvod, mě také trochu znepokojilo, když jste řekla, že vlastně nenastala žádná změna v přístupech automobilového odvětví. Členské státy, samozřejmě také, ale komise by také mohla udělat víc, ale já bych rád navázal na to, co říkal pan Van Deken. Totiž, že všichni souhlasíme s tím, že musíme mít homogenější trh v tomto směru. Návrh revize legislativy probíhá. Výbor hlasoval o stanovisku a IMKO a jedna z otázek, která vyvstala, nebo jeden požadavek bylo vytvořit právě tu autonomní agenturu, která by sledovala automobilový trh. Myslím si, že tento požadavek eh, vzhledem k tomu, že samozřejmě nová agentura vždycky to vždycky vyžaduje jako hluboký přeskum její založení, ale myslím si, že ten požadavek je opravdu v tomto směru, nebo v našem případě, legitimní. Máme tady leteckou agenturu, železniční agenturu, ale nemáme nic pro provoz, eh, pro dopravu silniční. Takže bych rád věděl, co si o tom myslíte. Myslíme si, že potřebujeme agenturu, protože by hájila spotřebitele dále. Srovnávání emisí a emise, emise v reálném provozu, všechno to prokázalo, že je tu rozdíl mezi laboratoří a silnicí. A ten rozdíl se v roce 2016 ještě prohloubil. Podle toho šetření to je to signifikantní rozdíl i po nových eh, testovacích metodách. Tak uznáváte i vy tento problém a jaké akce chce komise zahájit, aby tyto rozdíly snížila. A pak ještě jeden bod, a o tom už tady hovořili předřečníci, že totiž Eh, spotřebitel má mít důvěru a musíme mu poskytovat informace, protože on na to má právo. Má právo na správné informace, co se týče užívání eh, vozů, co se týká emisí a má také právo na informace mm, o NOx. Na no poslední otázkách výzkumu a rozvoji v jednom pozměňovacím návrhu, který jsem předložil k našemu výboru, tak bych rád, aby komise a členské státy zahájily dialog a dohodli se na investicích, minimálních investicích na vývoj a, mm, a vý, na, na vývoj a výzkum. Můžete to podepsat, paní komisařko? Paní Hermet, Sorry, já, vielen Dank. Ähm. Paní Ernst, děkuji. Jménem naší frakce bych vám chtěla poděkovat i já. Já jsem velice ráda, že jste také hovořila kriticky, což je nutné. Podíváme-li se na veškerá slyšení, tak tady nám se slibovalo modré z nebe, byly tady nevinné oblečeje, víceméně se jednalo někdy o prodejní akce. My jsme zažili tedy celé spektrum akcí a dobře víme, že jsme se nedozvěděli všechno a to je nevýhoda toho do výboru. Eh, mnohé věci jsme nedostali na stůl, některé věci pokulhávaly a za to nemůže vedení výboru, ale prostě nebyly tyto informace dostupné podíváme-li se na zprávy ze včerejška, tak jsme viděli, že Pěch, bývalý šéf Volkswagenu, obvinil některé členy představenstva, že o této situaci už dávno viděli. A tady dochází také k propojení ekonomiky a politiky a možná proto nemůžeme pokročit vpřed. A je třeba říct si to, co jste řekla vy. My musíme obnovit důvěru spotřebitelů. E, jsou, e, my přece jsme tady neseděli na nic a nespra, nevypracovávali jsme také zbytečné zprávy. Je třeba z těchto našich zpráv a doporučení vyvodit konkrétní závěry. A mě by zajímalo, zdali tyto závěry budou Eh, realizovány a jak to vypadá eh, s činností v oblasti lobbyingu. Tady také se hovoří o tom, že lobbysté ovlivňovali práci některých skupin a komisí. A právě proto musíme jas, mít jasná pravidla pro přístup k lobby. A také musí se stanovit přesná pracovní pravidla a musí se nově upravit hlasovací práva. Musí, můžete se prosím také vyjádřit k lobbystům, kteří se také postarali o to, že jsme někdy vyvodili nesprávné závěry. A my bychom také chtěli, aby veškeré rozhodnutí jako balíček RDE byly co nejpřísnější. My my také žádáme veřejnou databanku, kde by byly uvedeny výsledky testů. Já chci od vás se dozvědět, jak se postavíte k této nedostatečné vůli ze strany členských států. Vy jste se zmínila o postupech pro porušení smlouvy. Máte ještě další prostředky proti členským státům a nebo také můžete využít nás jako parlamentu pro nátlak na, člen, na členské státy. My také musíme si jasně říci, že ne celý Evropský parlament má zájem o jasno v této situaci. Některé frakce se na maskování skutečností také podílely. A mně jde o to, abychom v budoucnosti měli informace včas, a jde mi také o to, abychom se už v budoucnosti se nedostali do této situace. My chceme také, aby se hovořilo o prachových částicích. Ty tady ještě chybí v našich úpravách. Důvěru získáme jenom, jestliže budeme postupovat důsledně. A mě by tedy zajímalo, co uděláte u členských států a také se musí udělat něco s komisí, která také nepracovala úplně dobře. Děkuji vám. Dankeschön, Děkuji, pan Eichelt. Děkuji, paní předsedkyně a děkuji také paní komisařce Běnkovské za jasné eh, prohlášení. Já sdílím eh, překvapení mnoha kolegů eh, nad tím, co bylo řečeno, ale my chápeme, že nálada na radě se zatím ještě výrazně nezměnila. Nicméně nemůžeme se vyrovnat s tímto závěrem. I komise zde hraje určitou roli a na to bychom se chtěl bych se chtěl eh, zaměřit a také se chci zaměřit na vodítka, eh, která komise před dvěma eh, týdny vydala. Jsou to Eh, eh, vodítka o identifikaci odpojovacího zařízení. Toto není jaderná technologie, my pouze identifikujeme to, co komise eh, vydala. Když se podíváte na ta vodítka, tak je s údivem, že komise se domnívá, že je schopná měnit primární legislativu. Když se podíváme na dopisy od komise na nás, na vyšetřovací výbor, tak eh, tam je uvedeno, že normální podmínky a provozu E, e, nejsou to tež jako testovací cyklus. To znamená, e, zákon je jasný, auta musí dosahovat určitých norem za skutečného provozu a nikoli v podmínkách testu. Ale když si pak pročítáte vodítka o odpojovacích zařízeních, tak zjistíte, že komise říká, že když testujeme v rámci RDE, tak auta mohou emitovat dva až pětkrát více. To je ve vaší vlastní tabulce, to je dokonce více než ten slavný faktor souladu. Eh, takže najednou v těch vodítkách auta mohou emitovat víc než, pětkrát více než standard, eh, když eh, se provádí test RDA. Takže promiňte, to je skutečně nesmysl, protože my víme, že to musí probíhat za skutečného provozu a když eh, jste nad, eh, výrazně nad touto normou, tak je to podle mě problém. A navíc tam není ani časový rámec, to znamená, eh, až do konce života můžete emitovat pětkrát více a teprve poté se na to podíváte a konstatujete, že to může být problém v odpojovacím zařízení. Takže prosím o reakci na to. Navzdory tomu eh, eh, ta vodítka jsou užitečná, protože je tady kategorie 1, test. Tam se říká, že i při minimální změně eh, v autě, například snížení oken nebo tedy otevření oken nebo otevření kapoty a tak dále, tak se podmínky nemohou měnit. Ale Eh, francouzi eh, provedli eh, test kategorie 1 mm, několikrát. A nyní k číslům. Alfa Romeo s pouze malou změnou v rámci kategorie 1 emituje o 390% více než smi Ford, víc než 100%, Fiat víc než 160%, eh, Nissan víc než 450%, Opel téměř o 200%, Renault 250%, Volvo 160% hm, nad normou. Vy máte práh ve vlastních eh, vodítkách na odpojovací zařízení, podle nichž to nesmí přesáhnout víc než 10%. Všechna tato auta jsou zde zmíněna. My pouze srovnáváme vaše vodítka s národními eh, šetřeními, takže to je výrazně nad eh, limitem. A mm, ve vodítkách se praví v takovémto případě je jasné, že vozidlo není pravidelně testováno a proto eh, se, je jasné, že se tam používá zakázané odpojovací zařízení. Vidíme to ve vašich vodítkách ve výzkumu. Všude se používají zakázaná odpojovací zařízení. A pak se podíváme na další váš dokument právní prohlášení a tam se praví, když se oh, objeví eh, nezákonné zařízení, tak potom příslušný orgán musí eh, revokovat eh, registraci ale zatím žádný takovýto případ v Evropě nebyl zaznamenán. Eh, má to jeden eh, jednoduchý závěr. A sice celá řada členských států eh, neplní pravidla evropského zákona nebo ustanovení evropského zákona. A Evropská komise pak může učinit pouze jedno, zahájit řízení pro porušení smlouvy. a to z důvodu, že odpojovací zařízení se, eh, nejsou řešena ale členské státy eh, a i komise v tom musí eh, jednat. Je to tedy velmi jednoduché. Jednoduchá podmínka, za kterou musí za které musí komise a také členské státy začít jednat. Je nutno dát najevo, že auto, které podvádí, e, nesmí být provozováno na evropských silnicích, protože způsobuje znečištění. Poslední otázka. Je zajímavé vidět, že toto velmi jednoduché testování e, provedli pouze francouzi a několik, v několika málo případech GSE. E, hodláte pouze setrvat u testu kategorie 1, protože tady vidíme celou řadu automobilek, které nedodržují vaše vlastní limity. Takže myslím, že je na čase, abychom nazvali věci pravým jménem. Děkuji, paní Elvi. Mhm. Děkuji, paní předsedkyně. Po této vynikající analýze pana kolegy tak myslím, že ta současná situace je velmi znepokojivá, daleko znepokojivější, než jsme si mysleli až do posud. Jsou tu nedorozumění mezi italskými, německými úřady právě kvůli e, vozidlům. A vy, paní komisařko, Jaká je vaše úloha v této kontroverzní situaci? Jste tady jen proto, abyste mezi stranami ulehčila dialog, usnadnila, nebo komise se snaží, nebo se komise snaží najít další podklady, další informace, aby pomohla tomu šetření aby tak nějak doplnila to, co už bylo vlastně odpracováno, zapojilo to třeba další, další subjekty. Tak co si myslíte o tom, o té kontroverzi, co si myslíte o tom, jak to dopadne na obou stranách, jak si ti lidé trvají na, na svém stanovisku? Na slyšení ministr dopravy Itálie před italským parlamentem odkázal na optimistický pohled. Říkala, že se to vyřeší dobře. Jinými slovy, ze strany CA tam v podstatě jde pouze o aktualizaci softwaru podle toho by to z hlediska Fiatu, z hlediska Fiatu by toto mělo stačit. Myslíte si, že to je e, správná hypotéza? Myslíte si, že to tak skončí, tento spor? No a tento pokus FCA je snad znakem odpovědnosti, prostě si vymění software, stačí to, opakuji tedy svoji otázku. Uzavřeme to tím, že si tedy poklepeme na rameno, pochválíme se a neukážeme na žádného zodpovědného člověka, na žádného vyníka. Ostatně ve vašem úvodním slově jste řekla, že zatím k žádnému zlepšení mezi členskými státy nedošlo, velmi znepokojivé. Děkuji a nyní přejdu ještě k dalším kolegům. Paní Grostet, prosím, kdo se hlásí ještě jako další? Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Díky, že jste přišla na tuto diskusi, je to velmi důležité. Ve chvíli, kdy vlastně uzavíráme tu zprávu a předneseme závěry. Nebudu opakovat to, co už tady říkali předřečníci, všechny ty poznámky. Já chci se ještě zmínit o znepokojení a nespokojenosti spotřebitelů. Když si chtějí koupit vůz a teď si kladou opravdu otázku, co, jak, jaký ten vůz bude. Prý dochází opravdu ke snižování prodejů dýzlových vozů. Jak tedy vy vidíte osobně budoucnost? Protože se nás to týká všech, ta budoucnost tohoto průmyslového odvětví, tedy automobilového průmyslu. Je to průmyslové období, pardon, <laughs> odvětví, které se týká dalších různých odvětví. A když říkáme diesel, benzín, hybridní auta, elektrické vozy, eh, jak to vidíte do budoucna vy? Že, jako, že se musí připravit, aby ne, nedošlo k velikému hospodářskému šoku. A my víme, že výrobci pracují také na nových dýzlových technologiích. Tak co si o tom myslíte vy? Jsou-li zajímavé dýzlové technologie, budete je podporovat nebo ne? To jsou tedy otazníky, které bych tady předestřela a nakonec je důležité, aby se komise mohla jinak zorganizovat. Je, viděli jsme, že je spousta problémů, je třeba vylepšit eh, mezi třeba tím eh, společným výzkumným střediskem a máme výměnu informací. Zatím to neprobíhá všechno tak, jak má. Co tedy chcete udělat, aby to do budoucna lépe všechno fungovalo? Děkuji. Eh, gracias, eh, Děkuji, paní komisařko. My Zde hovoříme o činnosti, která jasně ukázala, že kontroly selhaly, že informace nebyly náležitě postupovány dále. Jde o případ podvodu, který se zcela eh, bezprostředně týká všech spotřebitelů. A e, je zde řada e, podniků, které e, vůbec nedbají pravidel, jen aby dosáhly svých cílů. Práce komise zatím nebyla brana zcela vážně ale vy, paní komisařko, máte důležitou roli. Vy prostě musíte eh, ukázat, eh, jakým směrem se má jít, jak se mají komise a členské státy eh, pohybovat, jak mají postupovat, aby se něco takového už neopakovalo. A jak můžeme dostat záruku, že to celé bylo skutečně takto vnímáno. Jak lze zajistit, že eh, tento závěr bude skutečně tečkou za něčím, co se již nebude opakovat? Evropské spotřebitelky a spotřebitelé eh, takovouto záruku potřebují a komise jim tuto záruku dát musí. Je nutno zajistit, aby se něco takového již neopakovalo, jinak nebudeme věrohodní. Přece si nemůžeme vytyčovat ušlechtilé cíle v Paříži nebo jinde abychom pak eh, si zde zahrávali se zdravím eh, lidí a, stavem světa, když vytyčujeme cíle, ale pak řekneme, ne, ne, úsporná politika nás eh, nutí k tomu neprovádět efektivní kontroly, nebo nemůžeme vytvářet opatření, jimž budeme kontrolovat členské státy. Ne, my musíme konat odvážně a odpovědně Paní komisařko, skutečně na vás apeluji jménem svým i mnoha dalších, abyste i naše odhodlání brala vážně. Chceme, abyste vy jako komisařka a celá komise takovéto rozhodnutí eh, odvážně učinili, i když eh, mm, to bude mít za následek náklady. Eh, chceme-li zabránit takovýmto podvodům v budoucnu, chceme-li investovat do ochrany životního prostředí a zdraví lidí, pak to nejsou výdaje, ale investice a k tomu budete mít plnou podporu tohoto parlamentu. Prosím, buďte rozhodnější, abychom tyto výzvy skutečně naplnili. Děkuji, pan Riche. Děkuji, paní předsedkyně. Dva body. První, abych tady nepřebíral ten celkový pocit, nebo neopakoval to, co říkali kolegové k tomu pocitu, já to sdílím taky. Celý ten řetězec, který byl vlastně zapojen, počínaje tedy výrobci, a zdá se, že se to týká téměř všech automobilových výrobců, potom kontrolní střediska, která používají, zdá se, špatné vědecké postupy, tak a ta kontrola. Zkrátka celý ten řetězec prostě věci zanedbával, víceméně dobrovolně, často dobrovolně. Takže tady podpořím kolegy, kteří říkali, že by bylo dobré skutečně vytvořit nezávislou, nezávislý orgán, který by kontroloval uh, aby skutečně už nedošlo k takovéto, k takovéto strašné věci. Pak je tu ještě jedno téma. Když se vrátíme úplně na začátek té aféry, komise navrhla po té, co vlastně proběhlo několik technických výborů, jakési e, normy pro CO2, NOx, o tom se diskutovalo s několika institucemi, i s parlamentem se to probíralo s radou a pak se stanovily vlastně určité Prahy. Ale ty Prahy, a to jsme viděli, nakonec nebyly vůbec dodržovány. Takže já bych rád věděl, za jakých podmínek vlastně komise ty návrhy předkládala těm kompetentním výborům, nebo podle těch kompetentních výborů, protože po těch několika návrzích byla tedy práce výboru, pak byly zkoušky těch emisí, pak byla diskuse, a pak bylo sdělení a pak to neodpovídalo vůbec žádné realitě, protože najednou slyšíme dvakrát, třikrát, pětkrát než ten povolený práh podle těch kontrol, tak já jsem dost překvapen, že tedy byly regulační návrhy k testům, ke zkouškám, ale vůbec to neodpovídalo k si reálnému světu. Jak tedy byly stanoveny ty Prahy? Proč se dostáváme na 95 gramů CO2, zatímco víme, že to je spíše 500 tedy gramů? Takže ty technické výbory, které pomohly komisi s návrhy a našim, měly pomoci našim diskusím, tak ty výbory jak si věděli, že je takový rozdíl mezi testy v laboratořích a, a realitou? Věděli, že ty návrhy, které předkládají, nemají vůbec žádný význam, protože stejně budou vždycky překračovány. Merci, monsieur Rique. Děkuji vám, pane Rike. A nyní, paní komisařko, nyní byly položeny zřejmě všechny otázky, tak prosím, máte slovo. Děkuji vám. Nejdříve bych chtěla říci, že detailní otázky zodpovím písemně a také vám pošlu obecnější odpověď. Možná, že bych začala s kompenzací, to byla první otázka, a potom budu postupovat strukturovaněji. Takže kde mám brýle? Určitě jste mnohokrát slyšeli, že jsem se snažila vynakládat tlak na Volkswagen, protože to se jednalo o dobrovolnou akci v oblasti kompenzace spotřebitelů. To je třeba říci. Evropské právo nedává Evropské komisi žádná přímá práva v eh, oblasti ochrany spotřebitelů. Já jsem spolupracovala s paní komisařkou Jourovou a snažili jsme se přizpůsobit evropské právo v těchto oblastech, ale je to také propojeno jak s přístupem automobilového eh, průmyslu, tak i členských států. Já jsem o kompenzaci mnohokrát s Volkswagenem hovořila a je neuvěřitelné a neodpovědné, jak se Volkswagen zachoval k evropským spotřebitelům. A v této souvislosti bude také důležitá vaše zpráva. Všichni víme, a známe rozdíly mezi americkým a evropským právem, ale nemůžeme akceptovat tento postup. Takže nedošlo ke kompenzaci, pouze Volkswagen chce vozy opravit. A v Itálii to nebyl, nebyla kompenzace ve výši 300 euro, ale 3000 euro. Samozřejmě se nejedná o stejnou výši kompenzace, já si to také uvědomuji. Já mohu pouze zopakovat to, co již jsem předtím řekla. A o čem jste také hovořili vy. Já jsem téměř každý den diskutovala o těchto záležitostech jak s průmyslem, tak s členskými státy naposledy včera. A nadále si myslím, že interní postoj průmyslu se nezměnil. Automobilový průmysl nadále popírá fakta a většina z vás má pravdu, když říká, že členské státy opravdu selhaly ve vymáhání práva. A jedna z vašich otázek se týkala konání komise. Já hovořím tady velice upřímně, já jsem udělala všechno, co bylo v mých silách. Tři věci. Nové schvalování typu, protože naše nástroje jsou velice omezené. Samozřejmě tady existuje vymáhání práva, ale já již jsem zde hovořila o tom, že potřebujeme dobrou databázi pro zahájení e, řízení kvůli porušení e, smluv. A e, my jsme to to řízení zahájili eh, v prosinci proti sedmi státům a dnes končí lhůta pro jejich odpovědi. A já jsem přesvědčena o tom, že budou zahájena další řízení pro porušení smlouvy v následujících několika měsících. Ale řekl se, řekla jsem, že jsou to velice limitované možnosti. Potřebujeme nový systém schvalování typu a také potřebujeme nový nový systém kontroly emisí. Potřebujeme také nezávislou instituci, která se tímto bude zabývat. Vaše doporučení jsou z 90% podobná jako naše závěry, takže jsme na jedné lodi. Já si myslím, že nepotřebujeme autonomní evropskou agenturu, jako například v USA, co potřebujeme, potřebujeme dohled nad trhem ze strany nezávislých národních orgánů. Jak již jsem na začátku řekla, tak členské státy nad dále mají pocit, že oni jsou jedinými příslušními orgány pro kontrolu aut, která přicházejí na trh. Takže musíme vytvořit tento mechanismus rychle, efektivně, také musíme brát v potaz finanční dopady kvůli času, nákladům a e, rozpočtovým dopadům expertize je e, podle mého názoru e, možnost vzniku Evropské agentury nereálná. To jsou dva různé názory, které máme. A pak jste se také ptali na stanovisko přezedy, předsedy Junkra. Ano, o řízení kvůli porušení smlouvy o, rozhodujeme v komisi kolektivně. Je pouze otázkou času a správného načasování, abychom stanovili, kde opravdu, ve kterém státě budeme úspěšní neboť já jsem v každodenním kontaktu s členskými státy i s automobilovým průmyslem a já mám pocit, že nadále tyto orgány hrají na čas. A v této oblasti já potřebuji vaši podporu. Ano, jedná se samozřejmě o analytická data, která musíme analyzovat, ale já nevítám tento postup členských států, že hrají na čas. Členské státy často řekly, říkali, že tedy stejně k žádnému pokroku nedojde. ale my musíme udělat pokrok v oblasti emisí a bez nového systému schvalování typu pokrok neuděláme a my máme tedy jediný nástroj a to je řízení pro porušení smlouvy my nebudeme moci vyřešit veškeré podvodné jednání v budoucnosti, ale my se pokusíme ze všech sil ho co nejvíce omezit. A v této oblasti také potřebuji váš pomoc a to je v oblasti strategie a hlavních pokynů. V minulosti žádné členské státy ani automobilový průmysl nežádal hlavní e, směry a strategii, protože jedna věc je jasná, odpojovací zařízení jsou po celé Evropě nezákonná. Já jsem však předložila určité nástroje, jak členské státy mohou postupovat v oblasti analýzy a hodnocení musím říci, že je v pravomoci členských států provádět hodnocení a evaluaci a my členským státům dáváme do ruky určitou strategii. A já doufám, že tato strategie pro ně bude také nápomocná, protože oni ji budou muset respektovat. Já se také myslím, že nejdůležitější je, že opravdu nás musíte podpořit v oblasti nového systému RDE a také v no, u nového systému schvalování typů. Um, Letos v rámci eh, činnosti eh, pracovní skupiny na vysoké úrovni budeme hodnotit, eh, kolik aut s nulovými emisemi, tedy elektrická vozidla, kolik jich bude na našich ulicích zhruba v roce 2030. O tom vedeme také každodenní diskuse s průmyslem. Tato čísla narůstají téměř měsíc po měsíci. A i v této situaci se musí průmysl na to připravit a opět teprve nedávno jsem jim řekla, že je nejvyšší čas, aby přeorientovali všechna úsilí, tedy výzkum, lidské zdroje směrem k elektrickým vozidlům s eh, nulovými emisemi a neprosazovat eh, dále ehm, zejména dieselová vozidla, naftová vozidla, eh, ale diskutujeme o tom už 18 měsíců a bohužel necítím eh, výraznou změnu postoje, zejména eh, u průmyslu, ale také ne na úrovni členských států, pokud jde o jejich postoj k eh, emisnímu skandálu. Já jsem stejného názoru jako vy, že to byl jeden z nejvážnějších skandálů, které jsme v Evropě zažili. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. Vidím, že mnozí lidé se opět hlásí a nejsou eh, spokojeni s odpovědí. Eh, ano, mít odpověď by bylo eh, příjemné, ale vy jste neřekla vůbec nic o vodítkách a tak dále. Takže ta vodítka. Já jsem se k tomu vyjádřila. Souhlasím s tím, že členské státy selhávají při implementaci legislativy EU. A samozřejmě výrobci automobilů speciálně prohlásili, eh, jaké mají strategie o eh, strategie snižování emisí a ta vodítka, eh, ty pokyny jsou velmi přísné. a členské státy budou muset také posoudit eh, strategie eh, emisí eh, automobilek. Vy jste sama řekla, že oni neplní evropské právní předpisy, neplní evropské právní předpisy a ty vozy jsou stále na ulicích. Takže když neplní právní předpisy, tak by měly být eh, vykázány z ulic, protože eh, tady je jasný právní předpis Evropské komise. Soulad má být zrušen. Budete nyní postupovat proti těmto zemím na základě řízení pro porušení smlouvy? Vy jste řekla možná, ale když říkáte, že ty eh, vozidla neplní právní předpisy, tak je to jednoznačné porušení právních předpisů. Ano, ale jak jsem řekla, tak jak to již bylo s těmi sedmi řízeními pro porušení smluv, tak potřebujeme mít veškeré databáze a veškeré technické podrobnosti a já jsem si zcela jista, že e, v nejbližších měsících zahájíme určitě řízení pro porušení právních předpisů. E, prosím, paní Ernst, e, otázka, moje otázka směřující na eh, lobistické organizace. A nakládání s nimi. Na tu otázku jste neodpověděla. To je podstatné, protože od toho je eh, eh, odvislé také složení jednotlivých pracovních skupin a v současnosti je mm, složení pracovních skupin takové, že z toho neplynou žádné následky. Ano, eh, lobismus to je velmi, velmi obecné téma v parlamentu, říká paní předsedkyně. Já se asi pokusím zodpovědět eh, na tuto otázku písemně. Je to obecný problém eh, všude. A mám skutečně pocit, že lobbysté ovlivňují vlády členských zemí. To je můj vyhraněný pocit, ale já vám na to odpovím podrobně písemně. Ano, je to obecný problém více než kdykoliv jindy. E, e, kolegové, je zde celá řada otevřených otázek, mnozí se hlásí opět, ale nyní musíme zahájit e, diskusi o zprávě. Já myslím, že naším úkolem je podporovat komisi, aby se tedy v této věci výrazně angažovala a Toto bylo předposlední setkání, které jsme měli s paní komisařkou a které máme i my a e, je důležité, abychom se vrátili do výboru a prosazovali dále svou strategii. Pan Gerbrandy, je 10 hodin 15 minut. E, my budeme mít zasedání až oficiálně do půl jedné. Já si myslím, že nepotřebujeme dvě hodiny debatovat o pozněvacích návrzích. Proč nezorganizovat velmi rychle druhé kolo? kolo, eh, kdy budou mít eh, řečníci pár minut, aby opět zopakovali své otázky nebo je upravili, protože já jsem ani já jsem neobdržel odpovědi na eh, své otázky. Já vás naprosto, já s vámi naprosto souhlasím a ale já musím obhájit paní komisařku, která musí navštívit eh, jiný výbor. Takže eh, se dohodněme, že eh, všechny otázky položíme písemně a písemně také na ně obdržíme odpovědi. Děkuji vám. Okay, dear colleagues, sorry for that. Let's, let's, um, let's put uh, some questions in writing. And... Prosím, kolegové, prosím, pošlete otázky písemně a samozřejmě budeme dále v diskusi pokračovat. Efforts to go to the plenary. Yeah. So, sorry for that, colleagues. Um, we move now to our um, uh, second point on the agenda, or third point, fifth point to be... A nyní jsme u dalšího bodu na pořadu jednání a to je návrh zprávy a pak také budeme projednávat návrh doporučení v oblasti měření emisí. Máme skvě, dva skvělé zpravodaje, kteří nás seznámí s těmito zprávami a ne jako první bude hovořit pan Gizike. Děkuji paní předsedkyně za slovo, kolegyně, kolegové. Nejdříve bych chtěl poděkovat sekretariátu který mi velice pomohl při vypracování zprávy. Chci také ještě poděkovat kolegovi Gerbrandy i ostatním stínovým zpravodajům za konstruktivní spolupráci. V důsledku konstruktivní spolupráce se nám podařilo formulovat dobrou a faktickou zprávu. A to také na tomto pozadí, že jsme jsme eh, vyčerpali různé informace z různých slyšení a proto eh, je tedy velice důležité, že se nám podařilo formulovat kompromisní zprávu. Bylo předloženo 205 pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy a 180 pozměňovacích návrhů k návrhu doporučení. A tak také ještě máme e, e, před sebou dlouhou práci. Některé pozňovací návrhy jsou předloženy jenom v některých jazycích, například německou verzi zatím nemám a my tady máme některé pozice, které jsou si v sobě vzdálené. My jsme eh, předložili devět kompromisních eh, pozňovacích návrhů k návrhu zprávy a osm kompromisů k doporučení. My jako EPP eh, máme určité cíle, to se týká například využití stávajících technologií u dýzlových motorů. My bychom neměli zatratit dýzlové motory z ideologických důvodů. A pokud se týče prohlášení o schodě a pokud se týče RDE, takže jestliže budeme postupovat pomalu, pak musíme vzít na vědomí, že RDE má vstoupit v platnost v září 2007 a ne e, balíček, který k tomu potřebujeme, ještě není schválen a my musíme všichni za to nést, za vypracování pravidel e, zodpovědnost. A nikdo nevěděl o odpojovacím zařízení, a nikdo nevěděl a nepočítal s tím, že se v této oblasti postupuje vědomně. A potom také softwarové kódy. Tady musíme najít realizaci, která musí být proveditelná. Jestliže budeme hovořit pouze teoreticky, tak ničemu nepomůžeme. Já si myslím, že budeme dále e, konstruktivně spolupracovat. Chci se zmínit o jednom aktuálním bodě. My ve výboru jsme také měli jako hosta ministerského předsedu spolkové země Dolní Sasko a eh, on bohužel nepřijel a nyní se v německých médiích diskutuje o tom, že tento člověk již před zářím 2015 věděl o manipulaci situaci s emisemi ve VV a on říká, že toto není pravda, Pěch tvrdí, že to pravda je, že tedy věděli ve Volkswagenu o těchto manipulacích. A my máme hlasovat 28. února, zatím jsme nežádali o prodloužení mandátu a proto já se ptám, zdali bychom tento aktuální vývoj měli také zohlednit v naší práci a nebo máme se také obrátit na pana Vajla a na pana Pěcha, aby nám dali dodatečné informace. Já si myslím, že toto nemůžeme nechat úplně spadnout pod stůl. Děkuji vám a není pan Gerbrandy. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zrovna chtěl říci, že my jako výbor eh, pracujeme průřezově mezi stranami a že nehledíme na stranickou příslušnost, ale není spolu, zpravodaj hovořil trošku jinak. Eh, já mohu také hodně hovořit o naší činnosti a o pozměňovacích návrzích. Pan Gízike zmínil technické detaily, zprávy i pozňovací návrhy. Já toto nebudu opakovat, já pouze předložím několik obecných poznámek. Za prvé, podíváte-li se na výchozí situaci před rokem, když několik frakcí vůbec nebylo pro zahájení vyšetřování, některé frakce byly pro, některé frakce si udělali svůj názor ještě před, před vyšetřováním. A tento výbor se hodně zaměřil na konkrétní obsah. A musím říci, že jsme se sjednotili, levice i pravice a pracovali jsme na obsahu. Já jsem jedním z autorů zprávy a myslím si, že i ostatní kolegové eh, vypracovali zprávu, která nám relativně všem vyhovuje. Samozřejmě ji lze také ještě vylepšit. Bylo předloženo hodně pozňovacích návrhů, které zprávu vylepšují, ale v 99 procent Pozněovacích návrhů nemění duch celé zprávy a proto to musím říci, že jsme opravdu e, vykonali dobrou práci. Já bych také chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci a také za schodu v mnoha oblastech. Já se dívám velmi optimisticky směrem k nalezení kompromisu. Máme tady určité potíže, my je určitě vyřešíme. A my posléze budeme hlasovat a uvidíme, k jakým většinám dospějeme. Já musím říci, že závěrečný výsledek je velice dobrý a v budoucnosti budeme také spolupracovat s novými zpravodaji a na konci měsíce budeme hlasovat. Děkuji vám. Já musím opravdu říci, že atmosféra zde byla velice pozitivní. Eh, Já jsem spokojena s kolektivní prací, kterou jsme odvedli, zejména u té faktické části, u té věcné části, která přinesla své plody a mohli jsme se pustit do té nejstěžejnější věci, totiž doporučení a závěru. práce vyšetřovacího výboru byla velmi rozsáhlá, měli jsme dobrou eh, přípravu a máme tady hodně konvergence, ale jsou tu tak hodně schody, ale jsou tu také témata, a už to tady bylo naznačeno, témata, u kterých se ještě zcela neschodneme a to musíme říct eh, na první schůzi eh, stínových zpravodajů. To včera eh, vyniklo, možná budeme potřebovat ještě další setkání, další zasedání a musíme o těch věcech hovořit. Socia- so, sociální demokrati se specificky obávají těchto bodů a my si o to dále budeme, my to dále budeme rozvíjet. Ale to také bylo to vyslyšení paní komisařky, který chtějí vytvořit tu Evropskou agenturu. Je nám jasné, že ta současná situace odpovědi komise byly docela zklamáním. A vidíme, že je to skutečný problém efektivnosti u členských států a tudíž velký problém s respektováním legislativy, což pro nás je nepřijatelné anebo prostě budeme mít zase v dalších letech další skandály. Co je také důležité, a je to téma, u kterého bych byla e, pozorná při dalších kompromisních jednáních, že to totiž tu chybí mandát, který dala JRC e e, komise a u těch odpojovacích zařízení u automobilového průmyslu tam ty kontroly neproběhly dobře, je to prostě, jsou tu rozdíly v aplikaci práva mezi členskými státy a my musíme dát doporučení tady k té otázce, tak jak otázce sankcí. Je potřeba mít celoevropské postihy, zejména, zejména třeba stažení homologace a jinak to prostě nebude fungovat. Je tu potřeba také očkodňovat eh, spotřebiteli a ano, slyšela jsem paní komisařku, která říkala před chvílí, že dnes to ne, neběží na úrovni evropské, ta jednací kapacita. To znamená, že my máme odpovědnost, abychom skutečně ty spotřebitele ošetřili na této úrovni to asi sdílí všechny frakce, které se zúčastnily na práci této, tohoto výboru. Socialisté chtějí taky eh, pracovat na lhůtách a tlačit na průmysl automobilový, aby to odpovědny byly nejenom členské státy, ale také komise, aby to bylo prostě aby se ty, metod, aby se ty normy opravdu sjednotily co nejvíce. Protože ty vyšetřovací výbory, ty pracovaly intenzivně a jenom připomínám naše přání a doufám, že ho budete sdílit všichni, aby to hlasování, které dnes na výboru IMKO proběhne a ten přechod na plenárku toho textu, proběhl pokud možno zároveň s hlasováním na plenárce eh, vyšetřovat, protože nemůže, tady vyšetřovací výbor nemůže jako nemít to sladěné, ty ta data pro emis a, a pro regulaci o, no- o normě o přijímání podle typu tak to, je to chtějí také stínoví zpravodajové a my se toho musíme držet. Říkáme to ostatně od začátku práce našeho výboru. Jde o mnoho. Měli jsme velkou odpovědnost v našem vyšetřovacím výboru. Nejsme tady jenom pro to, abychom kázali nějaké výsledky, ale chceme hlavně dát doporučení nechceme nikoho komandovat, máme obecný přístup celkový, eh, co se týče práce v automobilovém průmyslu, technologií. Eh, chceme, aby se respektovalo zdraví občanů, životní prostředí. Máme tedy globální přístup a víme, že to odpovídá evropské úrovni i ty naše návrhy. Nemůže to prostě probíhat na úrovni jiné třeba jenom na úrovni členských států. A tato evropská úroveň teprve přinese tu nezbytnou ochranu. Je to prostě velmi politická otázka ukázat, že Evropa je schopna chránit Evropany ze všech úhlů pohledu, ze všech aspektů. Proto musíme pracovat na této úrovni, ne za tu odpovědnost, a v kompromisních, a to se objeví v kompromisních návrhech, které předložíme společně. Díky mnohokrát. Já eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Pan Henkel, stínový zpravodaj, není přítomen, ale já bych se chtěl vyjádřit svým jménem. Chci poděkovat dvěma zpravodajům za vynikající práci a těším se na další diskuse návrh závěru je nutno schválit, protože vysílá politické poselství a jsou velmi, je velmi rozsáhlý. Mám vlastní pozměňovací návrhy, které jsem předložil spolu s Julie Gerling a chtěl bych se zaměřit na tři body. Eh, navazuje to na otázky, které už i zazněly na adresu paní komisařky, ale reálné odpovědi jsme nedostali pozměňovacím návrhu 28 voláme eh, po poskytování informací spotřebitelům. O tom jsme dlouze diskutovali. Informace spotřebitelům je nutno schválit a ještě i rozšířit. Spotřebitelé by měli mít přesné informace, například o emisích konkrétního typu a o NOx a také bychom měli vést dialog s komisí, automobilovým sektorem a členskými státy protože veřejné zdraví je eh, sdílenou starostí a automobilový, eh, eh, automobilový průmysl by měl tady sehrát svou roli a přiznat se ke své zodpovědnosti. Domníváme se, že všechny zúčastněné Strany by měly sehrát svou eh, roli v zájmu čistých automobilů. Pak je zde ještě další pozměňovací návrh, který eh, navazuje na stanovisko výboru ENVI van, ehm, o schvalování typu a sice eh, se to týká agentury pro eh, dozor nad eh, evropskými automobily. Tady panuje mezi námi konsenzus. Věříme, že potřebujeme nezávislejší dozor v Evropské unii. Této otázce otázkou je, jak nezávislá agentura by byla odpovědí. Myslím, že to je legitimní požadavek. Pan Gebrandy rozumím, že jste eh, řekl pozorovateli EU, že nejste zcela přesvědčen o nutnosti agentury a o tom, zda eh, je to správné řešení. To se rovná hlasování o nedůvěře vůči komisi. Eh, o tom musíme pouvažovat. Jeden ze závěru vyšetřovacího výboru je, myslím, že eh, komise se dopustila chyb a komise eh, pracovala nedostatečně. A my jsme eh, požádali, aby skutečně to, ta agentura, volání po agentuře bylo mm, sledáno legitimním. Děkuji. Děkuji. Já jsem e, zmocněna e, promluvit jménem našeho stínového zpravodaje, ale také jménem naší frakce. Nejsem si zcela jistá, e, zdali jsme na začátku nebo na konci schůze výboru. V podstatě jsme asi uprostřed a konstatujeme, že mnoho otázek zůstává nevyřešeno a není pravdou, že nikdo nic nevěděl. My víme už dlouze, Eh, že například eh, německá eh, ekologická agentura už dávno o věcech informovala, navázala spojení v této věci i s vládou, pokud jde o ten emisní skandál a také proudili informace směrem k Evropské komisi, takže ehm, je obtížné konstatovat, že nikdo nic nevěděl. Také si nejsem zcela jistá, zdali s frakcí EPP jsme v souladu Myslím, že naopak je zde řada bodů, kde eh, se neshodujeme. Oč jde? Eh, jde eh, nejenom o odhalení podvodu a opět obnovit ztracenou důvěru, jde o zdraví lidí, jde o ochranu životního prostředí, jde o plnění standardů, které jsme sami přijali a dodržování ekologických právních předpisů. A tady nám chybí celá řada následků nebo e, e návazností. Myslím, že i na adresu komise je co říci. Komise a členské státy selhaly, skutečně selhaly po zjištění e, diskrepancí a hodnocení GRC, e, respektive společného výzkumného střediska a došlo také mm, k opomenutí jednat. Komise eh, také od začátku eh, nedala najevo, jakou má vlastně roli a nekonala podle toho a nenaplnila důkladně svou povinnost dozoru. Komise má být nejenom moderátorkou mezi eh, svářejícími se stranami, ale je také strážkyní smluv a proto musí být také strážkyní provádění smluv a eh, eh, naplňování právních předpisů. A to prostě opomněla učinit. A svalovat věci pouze na členské státy, které jsou nesporně spolu vinné eh, na situaci, včetně eh, výrobců automobilů, cílů eh, je, myslím, málo. A musíme to kritizovat. Velkým poraženým v celé této zprávě, v celém tomto skandálu eh, jsou spotřebitelé. A to by mělo být eh, takto uvedeno i ve zprávě. kteří skutečně eh, byli upozaděni za politikou a ekonomikou. Je zcela eh, lhostené, zdali se na tom podílel ministr za eh, německou sociální demokracii nebo křesťanskou demokracii a tím pádem všichni prokázali, že nejednali dostatečně v uplynulých letech. To jsem chtěla říci. Našimi pozměvacími návrhy jsme chtěli dosáhnout ehm, následujícího. Za prvé, e, jasná pravidla pro e, lobbysty. Je jasné, že se to týká i jiných výborů a vůbec naší činnosti v EU, ale tady se e, ukázalo, že musíme v zprávě přijmout konkrétní návrhy v této věci. Také požadujeme účinnější pravidla pro eh, činnost příštích eh, vyšetřovacích eh, výborů, aby skutečně tyto orgány mohly vyšetřovat. Jsme nespokojeni, že zřízení emis se uskutečnilo nebo k tomu došlo v době, kdy už se na věci pracovalo. Lepší synchronizace procesů je nezbytná obecně Velice nás zlobilo, že spolupráce eh, zúčastněných stran eh, byla katastrofální, buď přišli mm, příliš pozdě, nebo ještě později, nebo se vůbec nedostavili. I v německém spolkovém sněmu jsou takové poměry. I tam dochází k tomu, že experti se nedostavili na slyšení o e, tomto e, emisním skandálu. O to důležitější je proto náš výbor. v zájmu vyšetřování. Dále transparentnost a rychle od, rychlejší odpovědi e, na požadované dokumenty a pak pokud jde o naši práci poslanců, Požadujeme, aby v budoucnu všechny dokumenty byly k dispozici, byly dostupné pro akreditované asistenty, abychom eh, mohli eh, svou váhu eh, plně uplatnit v této věci. Děkuji a nyní má slovo paní Deli. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla především poděkovat našim zpravodajům, panu Gerbrandovi a panu Gisekovi. Děkuji. Vynikající práce, ale máte velkou odpovědnost, protože jste zpravodajové. Vaše zpráva vyšle zprávu ven a, totiž, a tudíž evropským občanům, protože tento Dieselgate nejenom otřásl členskými státy a automobilovým průmyslem, ale otřásl také evropskými občany, kteří se dívali, co my děláme jako političtí odpovědní politici a legislátoři. Když se dívám na harmonogram, legislativci, pardon, když se dívám na ten harmonogram, bych ráda, aby tedy to bylo schváleno na výboru, ale musíme si říct, že závěry emisu ještě nemáme. Čili tu máme trošku základní věcný problém při vlastně sestavování té legislativy. A za druhé, drazí zpravodajové, bych ráda, abyste se podívali trochu zblízka na výborné práce výboru Envy a výboru Trans doprava, protože i oni jsou pro nás určitými ukazateli další práce. Mnozí z vás hovořili o této slavné agentuře evropské a výbor Envy říká, je potřeba mít agenturu, výbor trans pro dopravu je trošku mírnější, protože říká, že zvažují možnost takové agentury, čili i to je potřeba zvážit. Musíte zvážit všechna data. Drazí zpravodajové, děkuji, jdete správným směrem, ale berete na sebe tu zodpovědnost. Říkáte, členské státy mají odpovědnost a vidíme, že ty členské státy, jak to řekla před pár minutami paní komisařka, ještě se jaksi nepoučili, nepoučili se z toho skandálu. Vaše zpráva by mohla být ještě silnější, hlavně co se týče těch nedostatků, které provedla, nebo spíše neprovedla komise, jak jste to zmínil, pane Gerbrandy. Máte pravdu. Eh, proto tady máme pozměňovací zprávu, nebo pozměňovací článek 47 kdy se říká, že komise nespracovala správně informace, které přišly mezi rokem 2009-10 od JRC a že měla tedy vést šetření ohledně těch softwarů a předat tak výsledky pracovní skupině RDE. Čili pokud to tak mohu říci, ne pane, páni komisáři, ale páni zpravodajové, myslím si, že vaše zpráva je výjimečným nástrojem, abychom ukázali, že je, bylo něco před Dieselgate a něco po Dieselgate, něco jiného. Ano, my jsme tady na vyšetřovacím výboru všichni proto, aby už žádný Dieselgate nebyl v Evropě. My tady musíme skutečně si z toho vzít co nejvíc Myslím, že jdete správným směrem a já bych rozhodně chtěla, aby se to, co jsem říkala, ještě objevilo vaší zprávě a budu, co se týče tedy pozdělacích návrhů, já vám, a dopředu vám za to děkuji. Děkuji. Um, děkuji a nyní paní Evi. Děkuji. Paní předsedkyně, já Chci poděkovat zpravodajům. Přes určité pochybnosti k naší práci, tak musím říct, že tento finále je dobré. Ve zprávě máte hodně, hodně podkladů, hodně informací, které jsme získávali postupně během setkání a slyšení. Nebudu opakovat, co říkali kolegové, jenom se vrátím ke dvěma věcem, a to je agentura evropská. Připomenu, že výbor pro životní prostředí se vyjádřil naprosto jasně. Chce jednotnou nezávislou agenturu, která by dohlížela nad trhy. Takže se domnívám, že bychom měli jít tímto směrem. A to přes skutečnost, že tu máme e, další podklady, další dokumenty, třeba imkolaty tak silné nejsou. E, ta naše práce není závazná, není to legislativa, ale měli bychom naznačit, jakým směrem dál jít. Další věc. To je ten faktor souladu. Včera jsme měli první společnou schůzi nad pozměňovacími návrhy a myslím si, že i tady bude potřeba, abychom se dobrali co nejpřesnějšího textu. Čili je potřeba co nejrychleji dosáhnout schody, aniž by se to příliš protahovali. Potřebujeme tedy jasný text, čili to je to, co jsem chtěla tady uvést. A uvidíme potom, jak to bude vypadat konkrétně na schůzích. Mr. Zorinio. Pan Zorinio. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria também agradecer aos relatores e salientar eh, o, o espírito de trabalho partilhado. E... Děkuji vám. Já bych chtěl srdečně poděkovat zpravodajům. Opravdu jsme v tomto vyšetřovacím výboru pracovali ve velice dobrém duchu a atmosféře. Nyní se blíží naše práce ke konci. Myslím si, že jsme udělali velký krok v této tematice. A tato práce musí být samozřejmě dotažena do konce, ale v našem výboru se nám dařilo vždy se shodnout na věcech, které jsou důležité pro Evropu a pro veřejnost. V budoucnu musíme také poukazovat na to, že komise nedostatečně provádí svůj mandát a také tady se nepostupovalo dostatečně citlivě. Nikdo se nesnažil pochopit, že tady existuje tak velký rozdíl mezi skutečnou kontaminací a škodlivinami a hodnotami, které uvádějí výrobci. A my musíme na tyto věci upozorňovat, pranířovat je, potřebujeme kulturu odpovědnosti. Na všech úrovních došlo k nedostatkům a také jde o posílení mandátu GFS. Potřebujeme také agenturu. Samozřejmě nesmí být diskriminováni evropští občané z hlediska kompenzací je třeba se zaměřit na další podporu nulových emisí u aut a myslím si, že opravdu tento výbor dosáhl konkrétních výsledků. A nyní pan Gebrandy. Děkuji, děkuji paní předsedající. Mm, tady to, co bylo předneseno, vlastně podpořilo nás jako zprapodaj. A já tady chci nyní hovořit nizozemsky, protože pan Desmáken hovořil o agentuře. Já nejsem proti agentuře, já jsem o tom již hovořil na výboru Envy, kde jsem podpořil vznik takovéto agentury. Já však si nejsem jist, zdali Dieselgate by měl být východiskem pro vznik agentury. My však potřebujeme především silnou nezávislou komisi, která bude eh, dohlížet na provádění evropské legislativy v členských státech. To je přece role eh, v Evropské komise formulovaná ve smlouvách. Pokud se týče schvalování typu, tak my tady v této oblasti Evropské komise nedůvěřujeme. Já si myslím, že my bychom měli komisi jednoduše říci, že ji nevěříme. A myslím si, že toto jde sice daleko, ale opravdu tento krok bychom udělat měli. Já si myslím, že tento výbor by neměl požadovat vznik agentury. My bychom měli požadovat větší dozor nad eh, situací v členských státech Paní Běnkovská dala tak o, přednesla tak obecný projev a také otevřený projev a řekla, že postoj členských států ani automobilového průmyslu se nezměnil. Ale pan Juncker o tom například nehovoří. Myslím si, že prostě nestačí zavolat národním ministrům a řešit tyto věci, ale myslím si, že ani agentura to nevyřeší. Já si myslím, že musíme podpořit komisi jako unijní instituci. Mm, ale v ostatních oblastech eh, máme také podobné agentury. Takže nyní paní Bonifa a potom pan Gizike. Eh, Děkuji mnohokrát. Já chápu obavy pana Gerbrandyho, ale chci ho uklidnit, protože navrhneme agenturu, tím nespochybníme to, že jako komise to není schopná udělat. Eh, je to spíš otázka efektivnosti, koherence a bylo to řečeno i mými kolegy, to proto jsem to také navrhla své frakci, Evropská železniční agentura LEA tady není proto, že se o to komise nemůže postarat, ale protože prostě ona předává exekutivní prostě výkonné věci agentuře. A agentura se zabývá kontrolami, arbitrážemi, případně sankcemi, samozřejmě ve spolupráci s komisí, jakmile dojde k nedodržení evropských předpisů. Ale my tím rozhodně nechceme spochybnit úlohu Evropské komise. Vy jste hovořil o agentuře pro silniční dopravu. Přednedávnem se odhlasovalo usnesení proti sociálnímu dumpingu, kde se zdůraznilo právě, že chceme vytvořit eh, agenturu pro pozemní dopravu. Ta by měla více misí a protože už existuje agentura pro železniční dopravu, tak si dovedeme představit, že ta současná agentura by se třeba rozšířila to není nedůvěra vůči komisi, to je jenom něco, aby to bylo praktické, efektivní. A myslím si, že postupně můžeme najít určitou synergii v rámci tedy členů výboru eh, v Evropském parlamentu vůbec a členské státy, který kterých jsme se ptali, tak jsme viděli, že je hodně členských států, které jsou tomu nakloněni. Této myšlence to také musíme vzít v úvahu. Možná, že paní komisařskou Bilkovskou budeme muset ujistit o tom, že to není zpochybnění prostě její práce. Potřebujeme opravdu normy v evropské, které budou dodržovat všichni a potřebujeme specifickou agenturu, která bude kontrolovat tady to. Tady to totiž že dodržovány, jsou dodržovány evropské zákony a tak dále. Um, děkuji vám. Tato debata zatím ještě není ukončena. Eh, vy budete určitě pokračovat se stínovými zpravodaji. Pan Gizike. Děkuji, eh, paní předsedkyně, za slovo. Je to eh, zvláštní vyšetřovací výbor a Eh, my nemáme eh, stálého zpravodaje, ale dva spoluzpravodaje eh, a ve smyslu dobré spolupráce bych mohl říci, že Gerbrandy to tak skvěle shrnul, že nemám co dodat, ale i v parlamentu máme obvykle jednu minutu, takže jenom stručně. Také jsem si nemyslel, že jsme došli tak daleko, um, e, e, jak e, se stalo. My jsme skutečně spolupracovali dobře a myslím, že jsme dospěli k bodu, kdy jde už o dolaďování posledních detailů. Pokud jde o jednotnou evropskou agenturu, chtěl bych na to obrátit vaši pozornost, ale z jiné perspektivy. Jestliže máme Jestliže ve výboru pro životní prostředí zaujímají k této agentuře určité eh, stanovisko, eh, jiné ale eh, zaujímá IMCO, jiné TRAN a tak dále. To znamená, že máme tady 79 různých obcí a jsme pak nedůvěryhodní. Proto bychom měli mít strategickou pozici. Chceme-li být silní, tak musíme svá stanoviska vybrousit tak, tak, eh, abychom na závěr, když podáváme doporučení a když IMKO bude hlasovat o této otázce, musíme být koherentní. Takže Chceme-li s velkou politickou sílou tuto věc prosadit, musíme mluvit jedním hlasem a být semknutí. Já také do jisté eh, míry sdílím argumentaci Jana Gerbrandyho, že to nesmí vypadat tak, jako že nedůvěřujeme komisi. Agentura EU není vždy řešením, zní to snadno, ale jde o technické otázky. Personál, eh, struktura, na radě se o tom budou přijít dva roky, mezi tím ztratíme mnoho času. My ale potřebujeme účinnost, abychom systém nastavili správným směrem a od toho nebo k tomu potřebujeme asi i posílení komise a ne vyčlenění odpovědnosti eh, směrem k agentuře. Tady bychom měli být velmi obezřetní. Myslím, že je možné v Evropském parlamentě eh, promlouvat jedním hlasem, na tom bychom měli pracovat v nadcházejících sedmi dnech, protože hlasování proběhne, myslím, 24. února. Takže v tomto duchu děkuji všem kolegům eh, za povzbuzující slova. Já vám děkuji také. To bylo všechno velmi povzbuzující a zejména eh, zpravodajové a stínoví zpravodajové mají stále ještě před sebou práci. E, my budeme hlasovat 28. února, myslím, že to e, stihneme. Pane Gizike, e, vy jste se zmiňoval o ještě dalším požadavku v návaznosti na to, co se děje nyní v Německu. Vy to asi sepíšete v podobě mailu a pošlete mě i sekretariátu. Pan Gerbrand ještě chce promluvit. Já bych ráda a doufám, že mě podpoří koordinátoři i e, zpravodajové, neprodlužovala existenci této e, komise nebo tohoto výboru. Možná, že budeme moci pokračovat písemně, ale snad byste se vy k tomu také mohli vyjádřit a e, také koordinátoři. Pan Gizike, pan Gerbrandy. Abych to uvedl do pravé míry. Já si myslím, že v rámci 12-měsíčního eh, mandátu bychom eh, měli sepsat zprávu eh, o statu quo a pak písemně budeme očekávat odpovědi. Pan Gerbrandy, já mám poněkud jiný požadavek. Paní předsedkyně, včera jsme od našeho vlastního sekretariátu obdrželi, obdrželi informaci eh, a další dokumenty od Evropské komise, eh, které jsou od včerejšího odpoledne v eh, čítárně, kde si je můžeme prostudovat. Jedná se například o dokumenty eh, z dubna, května a tak dále 2016. Jsem mírně překvapen, že zápis z dubna 2016 parlament obdržel teprve nyní. To vůbec nechápu. Eh, muselo to být přece potvrzeno už na další schůzi, to znamená 12. května. Vůbec nechápu, proč jsme to obdrželi až nyní. To je jedna věc. E, příští týden jsme ve Štrasburku a další týden pak hlasujeme, takže prakticky bude obtížné e, dostavit se do té zabezpečené čítárny, abychom si prostudovali ty utajené dokumenty mm, vzhledem tedy k omezenému e, počtu lidí, kteří k tomu mají přístup, to bude skutečně obtížné. Máme ještě další požadavek. Stále ještě jsme neobdrželi dokumenty od komise, o které jsme žádali v uplynulých 12-13 měsících. Mohli bychom získat od sekretariátu takový přehled o tom, které dokumenty ještě od komise očekáváme. A mohla byste vy jako předsedkyně eh, trošku pourgovat komisi, aby tyto dokumenty předložila. Ne snad příští měsíc, protože v únoru hlasujeme, ale po hlasování v, ve výboru v únoru únoru už nebudeme moci upravovat a měnit závěry, protože na plenárním zasedání už nejsou pozměnitelné. Takže myslím, že je zcela zásadní, abychom všechny ty dokumenty, o které jsme požadovali, obdrželi od komise, než budeme hlasovat a pokud to bude možné, ne hodinu před hlasováním. Ano, děkuji. Ano, my určitě tento seznam sestavíme a opět budeme komisi urgovat. Nyní se hlásí pan Memr. Možná by mohl odpovědět na to, proč to trvá tak dlouho, proč ta prodleva. Ano, určitě děkuji za slovo. Chtěl bych ujistit eh, poslance skutečně upřímně, že děláme vše, co můžeme, abychom tyto dokumenty poskytli co nejrychleji. Jak víte, pracujeme eh, ve velmi stížených podmínkách, zejména pokud jde o dokumenty týkající se třetích stran. A to se týká specificky dokumentů z TCMB, kde musíme konzultovat eh, členské státy předem. A je to poprvé, co čelíme takovéto situaci a někdy Možná jsme nezvolili okamžitě ten správný přístup, zejména pokud jde tedy o ty dokumenty a to je odpověď na otázku, proč určité zápisy ze zasedání TCMV přicházejí teprve nyní, protože došlo k určitým nedorozuměním eh, o konečném termínu, kdy mají být dodány. Ale nyní už tedy jsme si uvědomili, že musí být dodány okamžitě. Já osobně si neovědomují, možná, že paní předsedkyně eh, mi to vysvětlí, zdali ještě stále jsou eh, očekávány nějaké dokumenty, které jsme neposkytli. Eh, je-li tomu tak, tak samozřejmě se okamžitě na to podíváme. Děkuji vám. My vám ještě tento týden ještě tento týden zašleme eh, ty otevřené otázky nebo nedodané dokumenty. A myslím, myslím, že eh, žádost pana Gerbrandyho je velmi důležitá. Eh, my jsme vedli dlouhé diskuse o, dokumentu, o dokumentech a víme, že to není problém komise pouze, je to i Eh, otázka třetích stran, ale eh, je důležité, abychom to uzavřeli ještě eh, před hlasováním, alespoň týden před hlasováním. V pondělí ve Štrasburku a vím, že to je velmi náročné zasedání. Ve Štrasburku budeme mít zasedání, otevřené zasedání koordinátorů AFKO a EMIS za účasti také vyšetřovacího výboru a všichni jste zváni. Eh, pokud máte čas, prosím, zúčastněte se, bylo by to užitečné. To je například jedna z otázek, která, kterou tam eh, probereme, to znamená pravomoci eh, vyšetřovacího výboru podařilo se nám získat do výboru každého, koho potřebujeme, ale Přesto jde tady o precedent pro eh, příští eh, potenciální vyšetřovací výbory. Já vám mnohokrát děkuji, eh, přeji zpravodajům a koordinátorům i stínovým zpravodajům mnoho zdaru v nadcházejících týdnech a opět se uvidíme 28. února při konečném hlasování. Děkuji.